radu, aby se tím eh, řídila jako něčím, co je závazné. To je jediný právní způsob, jak můžeme pokročit v této věci. Děkuji mnohokrát, tím jsme ukončili. Eh, rozpravu k tomuto bodu a teď se dostáváme k dalšímu bodu. Společná rozprava o rybolovu. Budeme hovořit o zprávě pana Valesy k návrhu rozhodnutí Rady o schválení změny umluvy budoucí multilaterální spolupráci při rybolovu v severozápadním Atlantiku a zprávu Carmen Fragi Esteves o návrhu nařízení Evropského parlamentu Rady, kterým se stanoví systém kontrola vynucování platný v oblasti vymezené umluvou budoucí multilaterální spolupráci při rybolovu v severovýchodním Atlantiku. Já budu velice přísně dbát na dodržování času. Prosím vás o pochopení. A nyní má slovo pan zpravodaj Valesa na čtyři minuty. Děkuji. vám, pane předsedo, vážená paní komisařko, vážené kolegyně a kolegové. Umluva, kterou mám tu čest představit, byla podepsána v Otavě v roce 1978 a vstoupila v platnost 1. ledna 1979 tím se vytvořila Organizace pro rybolov v severozápadním Atlantiku, krátce NATO, aby se eh, optimálně využívaly eh, rybolovné zdroje a aby se podporovala mezinárodní spolupráce. Smluvní strany také přijaly změny na zasedání NAFO v roce 2007 a pak v roce 2008. Tento dokument zanáší některé zásadní změny, hlavně aby její obsah se přizpůsobil os ostatním úmluvám na regionálních úrovni a také, aby byla v souladu s mezinárodními nástroji a začlenění moderních koncepcí pro řízení rybolovu. Proto eh, se zmodernizovala organizační struktura, je tady jasné rozdělení úloh mezi smluvními stranami, státy vlajky a státy přístavu a je tady teď jednodušnější, soudržnější proces rozhodování a také eh, systém výplat do rozpočtu NAFO a je tady také eh, se, eh, nový postup pro řešení sporu, pokud z něj vznikl. Eh, vzhledem k tomu, jaká rybolovná práva Evropská unie z úmluvy mají, je v zájmu Evropské unie tu změnu schválit. Proto bychom měli schválit změny k této úmluvě. To jsem sice řekl, ale zároveň bych chtěl zcela jasně zdůraznit několik problémů, které vyplynuly, když se schvalovala tato úmluva. Totiž za prvé ty smluvní strany přijaly na ty zasedání, na výroční zasedání v roce 2007, což byla eh, anglická verze. V roce 2008 to zase bylo ve francouzské verzi a dokument COM, což je návrh komise pro provedení úmluvy do společenství, je datovaný eh, ze dne 8. března 2010, což vlastně znamená, že to trvalo dva roku, než se ten ten dokument vypracoval a takové spoždění je nepřípustné a v budoucnosti už by to nemělo být, protože je důležité, aby se rychle přijímala rozhodnutí. To je důležité, aby Unie mohla dobře fungovat. Tři instituce, komise, rada, parlament musí najít správné řešení tak, abychom se vyvarovali zpomalování celého postupu, aby bylo možné e, splnit jeden z hlavních cílů Lisabonské smlouvy, totiž zjednodušení a urychlování procesu rozhodování ten případ, který eh, je předložen ke schválení, dokazuje, že pořád tady něco není úplně v pořádku a že je třeba rychle s tím něco podniknout. Za druhé bych rád také připomenul, že v prosince roku 2009 vstoupila do, platno, do platnost Lisabonská smlouva. Teď eh, mm, jsou tady nově získané pravomoci výboru pro rybolov a proto Evropský parlament by měl být dočasně dostatečně zastoupen v jednáních o budoucích mezinárodních mezinárodních umluvách. V roce 2007 a 2008 Evropský parlament nebyl zastoupen, bylo jasné proč. Naše, eh, my jsme ale ochotni, z parlament je ochoten udělit souhlas v rámci svých pravomocí, ale zároveň se připomenout radě a komise, že jsou tady nové požadavky, nové postupky a že je třeba dodržovat nové pravomoci Evropského parlamentu. Děkuji. Děkuji vám mnohokrát a nyní paní Fraga jste ve čtyři minuty. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Dovolte mi, abych vyjádřila svou vděčnost vůči Evropské radě a Evropské komisi za to, že se dosáhne eh, dohody k prvním, v prvním čtení díky spolupráci všech třech evropských institucí, jak vyplývá z komitologie na základě nové Lisabonské smlouvy. Tato smlouva, tato umluva představuje skutečně veliký pokrok vůči stávající situaci. Všichni se jsme samozřejmě museli učinit ústupky a e, napřímit veliké úsilí na práci, která byla nesmírně svízelná a byl zapojen i náš výbor. Bylo potřeba zapojit novou situaci, zejména díky článkům 290 a 291 smlouvy o fungování Evropské unie, která mění přenesení pravomocí a prováděcí pravomoci. E, zejména co se týče komise, e, co se týče doporučení OROP, což je regionální organizace rybolovu, byl tady mechanismus, který umožní nyní rychleji převádět rozhodování v praxi. To znamená, že se odstraní interní byrokracie a to souvisí s dodržováním našich mezinárodních závazků. Také nová redakce článku 48 která se týká modifikací tohoto nařízení, umožní komisi jak dostat povinnostem, které klade NEAFK, tak i e, další nařízení, e, které vstoupilo v platnost a týká se stát, e, týká se inspekce v přístavech. Taková témata jako rejstřík rybolovu, přeprava, inspekce, sledování eventuálních případných porušování předpisů, jakož i dohlížení nad kontrolou souvisí s rozhodováním obou institucích. A dovolte, abych vyjádřila, že výsledek našich vyjednávání skutečně eh, přinesl svůj výsledek a je třeba, aby tyto instituce spolupracovaly, jinak by se ohrozila efektivita eh, dotčené oblasti rybolovu. Myslím si, že tento kompromis, tak jak již jsem řekla, představuje skutečně významný základ nejenom co se týče tohoto konkrétního nařízení, ale také co se týče budoucí spolupráce v rámci spolurozhodování mezi Evropským parlamentem a komisí. Děkuji mnohokrát. Děkuji mnohokrát a nyní ve jménu komisi má slovo paní Damanaki je tady naléhavá přání, aby Parlament schválil eh, tuto úmluvu, tedy respektive změnu, která se na, je, úmluva je známa pod eh, zkratkou NAFO. Chtěla bych poděkovat panu Valencovi za jeho právo na této zprávě. Jedná se o změnu, která reviduje úmluvu tak, aby byla v souladu s regionálními a mezinárodními instrumenty a týká, zachycuje všechny Eh, nové moderní koncepce rybolovu a je tam také jasné eh, řešení eh, rozdělení všech úkolů smluvních stran států vlajky a států přístavu a také zjednodušuje mechanismus pro řešení sporů a také pro rozpočet. Tento nový pozměňovací návrh pomůže Evropské unie, aby mohla lépe plnit své mezinárodní závazky při eh, udržitelném Eh, udržitelném rybolovu a je to také jeden cílů se smlouvy, proto eh, rychlé přijetí je jistě v zájmu Evropské unie a doporučuji to této sněmovně, proto bych se nyní chtěla podívat ještě na druhou zprávu, která eh, se týká systému kontroly a vynucování platní v oblasti vymezené úmluvou o budoucí bilaterální spolupráci při rybolovu v severovýchodním Atlantiku. Chci poděkovat paní zpravodajce a jsem velice ráda, že také příslušný výbor výbor velice podporuje tento návrh. Realizace eh, systému kontroly a vynucování je velice důležitým opatřením, abychom mohli správně řídit rybolov Atlantiku a abychom se eh, zbavili problémů v této oblasti. Nicméně musím ještě zdůraznit, že komise není zcela spokojena eh, s tím balíčkem, s tou dohodou, která byla učiněna mezi Evropským parlamentem a radou při trialogu dialogu i s komisí. Já jsem v podstatě eh, zklamána některými výsledky, ty konkrétně co se týká článku 48, je to postup pro pozměňování nařízení, protože komisi šlo o dostatečnější delegování pravomocí pro eh, eh, transpozici budoucích pozměňovacích návrhů. Dovolte mi, abych vysvětlila proč a prosím vás, dávejte pozor, protože jinak budeme mít stejné problémy i v budoucnosti, jak všichni všichni víte, Evropská unie musí plně eh, realizovat všim tuto dohodu, protože to je, naše, to je náš mezinárodní závazek v rámci NAFO umluvy. Podle této podle této umluvy 80 dní po přijetí jsou všechny pozměňovací návrhy pro nás závazné, to znamená, do 80 dní je musíme implementovat. Mě dělá obavu to, že ty omezené pravomoci, které eh, má komise eh, z vaší strany, může zabránit tomu, aby se to všechno včas implementovalo. A to je realita. To je také odpověď na pana, e, panu Valencovi, který vyjádřil své obavy týkající se dodržení harmonogramu. To ale není e, moje zodpovědnost. Přesto bych byla velice ráda, kdybyste si toho vy sami byli vědomat. Dále je potřeba se e, zabránit tomu, abychom to všechno e, nezměnili na něco, čemu bychom mohli potom říkat sisypová práce. Myslím si, že je potřeba si uvědomit, že to všechno bude transponováno, až bude ten první balíček přijat. Ale příští měsíc zřejmě přijmeme další balíček, který bude vyžadovat další transpozici v roce 2011. Jinými slovy, budeme proto potřebovat víc času. Dámy a pánové, komise proto se domnívá, že tato Eh, regulace je bez jakýchkoliv eh, zaujetí týkající se budoucího využití článku 290 a 291 smlouvy týkající se fungování Evropské unie v oblasti eh, transpozice těch regionálních organizací a jejich opatření. Komise si ponechává právo zvyšovat počet opatření, které by měly být přijaty tím, že budeme delegovat nebo implementovat určité akty. Uděláme to tak eh, pro, formou transpozice, která by měla eh, jinak vést k prodlevám, které by v podstatě znamenaly, že nebudeme schopni dodržovat své povinnosti vyplývající z mezinárodních závazků. Ještě jednou dovolte, abych poděkovala paní, panu Frago, paní Fraga a panu Valencovi za jejich zprávy a také chtěla bych poděkovat celému výboru pro rybolov za zpracování tohoto mimořádně důležitého úkolu. Děkuji mnohokrát a nyní ve jménu jednotlivých frakcí nejprve pan Karek na dvě minuty. Pane předsedo, paní komisařko, Paní Damaky, milí kolegové, nejprve bych se zaobíral zprávou paní STVS. Je to zpráva, k níž se vyjadřujeme a je nesmírně významná k posílení kontroly eh, v severovýchodním Atlantiku a pro eh, kompetence o ropu eh, v rámci společné rybolovné politiky. Jedná se o to, aby se mohlo postupovat proti takovému způsobu rybolovných činností, které na základě nekalé soutěže ohrožují eh, komunitární vody eh, protože se tady zneužívá nekalá soutěž proto, aby se, aby se dělala dumpingová cena v oblasti ryb a ohrožuje se tak život rybářů. Eh, a to by vedlo k cenám, které již by se nevyplatily pro evropské rybáře. A my chceme, aby i rybáři z třetích zemí dodržovali naše předpisy. Rybáři z třetích států musí dodržovat stejné předpisy pro udržení, pro zaručení trvale udržitelného rybolovu. Proto vyžaduji systém sankcí proti nelegálnímu rybolovu a chtěl bych skutečně poblahopřát naší paní předsedkyni za její zprávu a doufám, že její návrh bude brzy přijat do evropské legislativy a doufám, že bude zaveden takový program, Eh, který donutí rybáře z třetích států dodržovat stejné předpisy a také článek 290-291 SFEU musí být zohledněn. Je dobré, aby se také eh, dospělo k prováděcím pravomocem, které umožňují také spolurozhodování parlamentu. Děkuji. Paní Rodus na tři minuty. Vážený pane předsedo, vážená paní komisařko Damanaki, milé kolegyně, milí kolegové, nesmírně těší, že můžeme společně pracovat na nařízení, které bude dalším společným krokem k trvale udržitelnému rybolovu. Regionální rybolovné organizace jsou mimořádně důležitými institucemi pro dobré řízení na celém světě. Bohužel vyjednávání bývají často svízelná a pokrok pro netrpělivé trpělivé lidi, jako jsem já, eh, se mm, trvá příliš dlouho. Proto musíme eh, učinit něco pro posílání oropu. A teď k jednotlivým bodům zprávy. Domnívám se, že eh, nová úprava pro státní přístavní inspekce a opatření proti ilegálnímu rybolovu jsou skutečně Eh, velice vítána. Přesto je třeba vyjednávat o otázkách, které působí na první pohled velice technicky, ale jsou nesmírně důležité pro naši budoucí práci. Domnívám se, že jsme dosáhli skutečně pro všechny strany do mm, snesitelného kompromisu eh, také v otázce, jak by měly další dohody s NEAVkem eh, být zohledňovány v naší politice. Je mi jasné, že komise není příliš šťastná s tímto výsledkem a chápu to, protože není možné, aby to trvalo celé roky, než Evropská komise transponuje rozhodnutí. Rada a parlament tady musí společně dokázat, že tam, kde je to nutné, jsme schopni velice rychle uzavřít spolurozhodovací řízení. A na závěr jedno slovíčko k aktuálnímu tématu, a sice spor s Islandem olov makr, olovu makrel. Eh, co se týče mezinárodních vodstev v severovidním Atlantiku, tady to regulujeme, ale u takových migrujících ryb, jako jsou makrely, potřebujeme také dohodu pro státní vody. Víte, že to ještě nebylo dosaženo a pro mne je politování hodné, že i v principu dobře fungující spolupráce tady v tomto bodě má takový sporný charakter. Eh, vždyť musí existovat také kompetence pro pobřežní vody, alespoň pro migrující druhy ryb. Byl by to radikální krok, ale jistě je to vhodné zvážit. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji mnohokrát. Paní Reimers, minutu a půl. Pane předsedo, paní komisařko, milí kolegové. Eh, úmluva o multilaterální spolupráci při rybolovu v severovýchodním Atlantiku byla, schvál, byla založena důležitá organizace NEAF a cílem je optimální využívání rybolovných zdrojů v severovýchodním Atlantiku. Tato umluva byla poté změněna a silněji se zaměřila na další regionální dohody, kterým byla přizpůsobena. Moderní koncepce pro hospodaření byly převzaty. Považuji za důležité, že struktura organizaci, by, organizace byla zeštíhlena a jasně byla definována pravidla pro její fungování. Dobré je také, že existuje možnost řešit spory na základě smírčeho řízení e, protože v rámci úmluvy je tady důležité té, aby Evropská unie eh, dodržovala své kompetence a na základě Lisabonské smlouvy má spolurozhodovací právo parlament. Jako členka frakce ALDE velice vítám zprávu pana Valesy. Pane předsedo, děkuji mnohokrát. Děkuji mnohokrát a není paní Levena tři minuty. Děkuji, děkuji, pane předsedo.

Chtěla bych poděkovat eh, oběma zpravodajům za to zprávy. Samozřejmě, že se jedná o velice důležitou úmluvu pro Evropu i severoatlantický ekosystém. Nezávislá revize byla velice pozitivní celkově, což není vždycky totéž, co se týče regionálních rybolovných organizací. A eh, také se jedná o stav hlavních rybolovných zdrojů, které jsou ale v kritickém stavu. Eh, nelze ve všem výkonnost vyhodnotit, takže to vede k velkým nejistotám. Přičemž cílem eh, úmluvy je optimální využití a nebude jasné, zda se toho dosáhnout. Nicméně má se tady zlepšit eh, systém monitorování a vytvořit také černý seznam a to je velice velice důležitý výdobytek. Na základě tohoto hodnocení se také dospělo k vypracování mechanismu pro řešení sporů. A pro eh, Evropskou unii to trvalo moc dlouho, než se to ale eh, uskutečnilo, protože vlastně je to opatření, které bylo přijato už v roce 2006 a teprve teď vstupuje v sílu, proto Evropská unie musí být lépe eh, schopná reagovat na mezinárodní vývoj. Je třeba samozřejmě bojovat proti nelegálním rybolovu úlovům, protože někdy je tomu tak, že až 30 úlovků jsou nelegálních a 19 až 26 milionů tun ryb, což v dolarech je asi 33 miliardů na celém světě, se vykládá každoročně a to je vlastně ekvivalent zhruba jednoho, jedné pětiny všech úlovků. Takže to je samozřejmě podkopává udržitelné rybolov, toto nelegální lovení a týká se to nejenom lovu ve volném moři, ale i při pobřeží. Má to ekologické a sociální dopady. Eh, vstup v platnost eh, nařízení je velice důležité pro Evropskou unii. Eh, operátoři, subjekty eh, reagují eh, teď na opatření tím, že mění často přístavy nebo státy vlajky a vedlo to vlastně k přímo k určitému horečnému zbrojení na národní a mezinárodní úrovni. Mechanismus dodržování může vést k tomu, že lodě potom mění vlastně své lovné revíry. Často se teď změní, mění také státy vlajky a tím se Evropská unie musí zabývat, musí jít ještě dále a proto je velice důležité spolupracovat v rámci regionálních organizací, ale musíme také přijít s iniciativou celkového globálního registru všech rybolovných lodí, aby bylo úplně jasné, kdo je vlastníkem dané lodi a Evropská unie musí se e, této úlohy zhostit se vší zodpovědností. Děkuji. Děkuji mnohokrát a nyní pan Grobarčík na dvě minuty. Eh, děkuji mnohokrát. Eh, pane předsedo, paní komisařko. Nejprve mi dovolte, abych eh, poblahopřál oběma zpravodajům, protože to jsou velice podstatné a důležité zprávy, konkrétně to, co se týče regulování kontroly. Ve světle situace, kdy vlastně ve vodách, které patří Evropské unie, jsou místa, kde nejsou inspekce nebo vůbec je opomíjí kontroly, tak proto je třeba, aby tato činnost se roz, rozšířila na veškeré vody Evropské unie, ale především v kontextu kontroly si musíme všimnout toho, že se tady nedostatečně rovnoměrně rozdělují kvóty a úlovky na jednotlivé členské státy. Analýzy ukazují, že ani komise o tom nemá úplnou povědomost a velice často eh, stanoviska, eh, která předkládají zástupci komise, jsou protichudná. Také regionální agentury nemají vše všechny tyto znalosti. Je důležité si připomenout eh, tragickou situaci populace sledě v západním Baltském moři. Už od roku 2004 se tam eh, zkoumalo, proč tomu ta je, ale zatím ještě racionální objasnění není. A proto nechápu, proč se také pomíjí eh, problémy nadměrného lovu některých ryb. Musíme také se podívat na eh, agenturu pro rybolov Vigo, protože ta někdy jenom, eh, jenom vybírá některé zprávy, což se týkalo například východního Baltu, nebo například kontrola jednotek, které se zabývají průmyslovým rybolovem. Ale teď teď vlastně se také staví severní eh, plynovod a ehm, rybáři sami se teď musí snažit získat všechny své nároky zpět, protože přicházejí vlastně o, ehm, o výdělky. A samozřejmě, že musíme mít zodpovědnou politiku a každá zpráva musí být jejím výsledkem. Paní Doc dvě minuty. Um, Děkuji, děkuji, pane předsedo, paní komisařko Damanaky. Skutečně máte toho dneska plno na práci, protože už jsme se setkali vlastně také na půdě našeho výboru pro rybolov. Chtěla bych nejprve poděkovat oběma zpravodajům a chtěla bych zopakovat to, co již řekla celá řada poslanců přede mnou. Týká se to těch našich obav v souvislosti s prodlevami. Chtěla bych využít této eh, eh, možnosti k tomu, abych eh, obecnějším způsobem se vyjádřila k této smlouvě. Chtěla bych také zdůraznit spolupráci a nutnost spolupráce všech zúčastněných stran. To o tom ostatně hovořila i paní komisařka, když řekla, že eh, tyto dohody vyžadují zodpovědnost od všech těch, kterých se to týká. Představte si, že byste právě teď udělali investici, která by měla výši několika milionů eh, euro. A Cílem této investice by eh, bylo eh, mít produkty, které by byly eh, na vysoké úrovni norem a také by přinášely velký, velkou návratnost. Potom by se z toho stala smlouva a jedna strana by řekla, že využívání jednoho národního zdroje je v rukou pouze jedné strany a přesně takto se to stalo. Stalo se to v Severním Irsku. hovořím o smluvě mezi Evropskou unii, Faro eh, Islands a Norskem. Paní komisařko, my jsme vás již vyslechli a také si vážíme vašeho postoje, velice silného postoje k této celé otázce. Chtěli bychom také tímto uznat všechny snahy z vaší strany. Uh, ale přesto bychom se chtěli obrátit jak na parlament, tak na komisi, aby stála na vaší straně i v dalších krocích, které budete dělat eh, v této oblasti eh, jednání, které je velice obtížné a které je velice také křehké. A nyní pan Kelly je další na řadě. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Eh, vzhledem k tomu, že jsou tady tři eh, řečníci, paní Dot a za chvíli můj kolega a já, všichni jsme z Irska a všichni vlastně představujeme téměř celou komunitu rybářů v Irsku. Eh, jinými slovy chci říci, že rybolov pro Irsko je mimořádně důležitá věc a obrovská část našeho obyvatelstva je naprosto závislá na rybolovu. Eh, to všechno je ovlivněno pochopitelně eh, nedostatečným dohledem, nedostatečným eh, vysledováváním, kvótami a tak dále. Kromě toho existují také velice pochybné importy, které pocházejí z velice pochybných zdrojů. Myslím si, že je velice dobře, že zpravodajové se věnují i těmto otázkám. Velice vítám umluvu, která eh, zakazuje eh, import eh, ryb na zahraničních lodích do Evropské unie, které by neměly příslušná ehm, oprávnění. Myslím si, že je potřeba implementovat tyto věci se stejným zápalem, jako implementujeme i své vlastní svá vlastní nařízení. Myslím si, že je velice důležité pro eh, Evropský parlament, aby i eh, v budoucnosti měl možnost velice přesně kontrolovat plnění této úmluvy. Kromě toho je velice důležité, aby parlament spolupracoval s komisí na těchto věcech i v budoucnosti, tak abychom zajistili maximální prospěch pro naše komunity, hlavně komunity, které jsou závislé na rybolovu. Dále bych chtěl říci, že bychom si neměli nechat ujít možnost Eh, zaměřit se na nejrůznější možnosti, jak dále rozvíjet akvakulturu. To je věc mimořádně důležitá, protože si myslím, že v Evropské unii bychom měli být schopni produkovat dostatečné množství eh, produktů akvakultury pro nás, pro všechny. Děkuji vám. Děkuji mnohokrát a nyní paní Andres Barana tři minuty. Děkuji, pane předsedo. Děkuji mnohokrát, paní komisařko. Chtěla jsem poděkovat oběma zpravodajům, panu zpravodovi, paní zpravodajce. Eh, zpráva paní Fragy je zpráva o důsledcích eh, kontroly a vynucování přijatý komisí NFK e v roce 2006. Třeba, že umluva eh, byla eh, podepsána již v roce 1982, ale systém kontroly a vynucování byl přijatý později. Tato zpráva paní Fragy je skutečně takový rámcový program pro aplikaci všech opatření na evropské úrovni. Jedná se tady skutečně o to, aby veškerá plavidla i nesmluvní strany dodržovaly pravidla zde stanovená a aby se skutečně kontrolovala legálnost rybolovu v oblasti řízení rybolovu a v oblasti boje a potírání nelegálního rybovolu. Rada bych vyzdvihla něco, na co již upozornili kolegové přede mnou. Jak zpráva paní Fragy která byla schválena v roce 2006, i když úmluva byla již podepsána v roce 1982, jakož to, o čem psal pan Valesa, která byla podepsána v roce 1986, ale také trvalo 28 let, než byla transponována. Ráda bych tedy upozornila na metodu, která byla použita ze strany komise v případě transpozic doporučení um, OROP, čili regionálních organizací pro řízení rybolovu. Nejedná se jenom o um, potírání nelegálního rybolovu v oblasti taků a kvót, ale skutečně o vytvoření právní základny, která tady ještě chyběla pro potírání nelegálního rybolovu. Hmm, protože je třeba, aby tady byla vytvořena věrohodnost. Paní zpravodajka upozornila na nezbytné dodržování spolurozhodovacích postupů a na nezbytnost rychlé transpozice. Již mnohokrát bylo řečeno, jakou prioritu mají regionální organizace pro řízení rybolovu pro dodržování pravidel společenství i na jejich území. je třeba dodržovat Lisabonskou smlouvu, která stanovila spolurozhodování. Až se bude jednat o další úmluvy, my žádáme komisi skutečně o rychlé jednání, aby se co nejrychleji mohl účinněji potírat nelegální rybolov. Děkuji vám mnohokrát. Pan Gallagher na minutu a půl. Eh, pane předsedo a paní komisařko, dovolte, abych nejprve poblahopřál oběma zpravodajům k těmto zprávám a konkrétně bych se chtěl zmínit i o tom, že zpráva není vlastně kontroverzní, protože všechny strany se dohodly na kompromisu a jedná se o dlouhodobé konzervaci a optimální využívání eh, rybolovních zdrojů v severovýchodním eh, Atlantiku, což by mělo zajistit i ekologické, i ekonomické eh, výhody. Jedná se také o některé konkrétní eh, zdroje ryb v severovýchodním Atlantiku, kde na makrely jsou eh, přeloveny a to by mohlo mít eh, obrovsky špatný vliv na budoucí úvlovek. a proto je třeba, aby se všechny zprávy, strany o to snažily. Nedávno se konaly jednání v Londýně, ale nevedly žádný reálným konkrétním výsledkům. Doufám, že budou pokračovat úspěšně a doufám, že zdravý rozum převládne. E, doufám, paní komisařko, že tomu dobře rozumíte a teď po těch jednáních po 26. jak chápu, jste se rozhodli e, jednat a na vás komise je, aby se e, tyto rybolovné zdroje udržovaly na zdravé úrovni. Nesmíme opakovat chyby budoucnosti, co se týče například tuňáku. Ne nesmíme zdecimovat eh, tyto zdroje makrel. Děkuji. Děkuji mnohokrát a nyní pan Hač na dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Eh, podporuji tyto zprávy, které jsou předmětem naší dnešní rozpravy, ale zároveň musím také využít této příležitosti k tomu, abych učinil několik obecnějších poznámek, které se týkají mezinárodních a vícestranných dohod v oblasti rybolovu. Jedná se o dohody mezi rybolovnými návrhy. A mají-li být úspěšné, musí být také jasné, jasné, že všechny strany jsou ochotny dodržovat všechna konzervační opatření. A je také třeba, aby se vycházelo z vědeckého poradenství při plánech na udržitelný rybolov. A z hlediska Skotska, což je můj návrh, společná rybolovná politika, což je vlastní evropská mezinárodní dohoda, tak to pro nás není zrovna velký úspěch, protože takzvaný plán na oživení nařízení vlastně vede k tomu, že se vyhazují výborně ryby a že vlastně se používají kvóty, které vůbec nefungují. V současné době je pře ohledně makrely, o tom už se hovořilo. Je to mm, velice cená ryba a to má tedy dopad pro Skotsko z hlediska všech mezinárodních vyjednávání. Můžeme tedy doufat, že budou úspěšné dohody mezi rybolovními návrhy, národy, nemůžeme se směřovat ze situací, kdy eh, závod, eh, jednostranný závod o úlovky decimuje zdroje. Prosím tedy komisi, aby nadále pokračovala v dobré práci a snažila se vyřešit tu, tento spor. Vím, že paní komisařka si je vědoma o tom, co, jak se na to dívá Skotsko, byla u nás nedávno, ale apeluji šířeji na komisi, aby zajistila, že bude mít opravdu robustní eh, Eh, vědecké poradenství, že budeme mít také rozumné eh, plány a pravidla a že to všechno bude v rámci CAP a že budeme mít zejména pobídky pro ty, kdo jsou předmětem eh, těchto plánů, aby s tím také, aby to všechno dodržovali, tedy rybáři sami, aby měli pobídky to dodržovat. Ani Sarbo na minutu. Děkuji mnohokrát, pane předsedo rybolov ohrožuje. Rybolov není dostatečně upraven, zejména v pobřežních vodách. Proto velice vítám tuto dohodu s radou a domnívám se, že jsme učinili důležitý krok s ohledem na rybolov v severovýchodním Atlantiku. Posílení kontrol a inspekční opatření jsou nesmírně důležitá pro to, abychom skutečně dostali našim povinnostem, které pro nás vyplývají ze smlouvu. Je důležité chránit rybolovné zdroje, kde hrozí pře lovení. E, je důležité, aby přece jenom byly odstraněny ještě některé problémy zakotvený v tomto nařízení. My všichni velice dobře víme, že existují určité země, které nemají ani vůli, ani schopnost dodržovat mezinárodní ustanovení a e, tím trpí rybolovné zdroje, ale znamená to také, že pracovní podmínky na těchto lodích mohou být srovnány skutečně s otrockou prací. A nyní se dostáváme ke HDI. Nejprve pan Sekerský na minutu. Minuta, pan Sikerský, catch the eye. Dámy a pánové, Eh, tato umluva, která se týká mnohostranné spolupráce eh, v severovýchodním a severozápadním Atlantiku. Tyto umluvy se musí samozřejmě přizpůsobit současným ehm, výzvám. A znamená to i nutnou změnu, eh, aby se optimálně využívaly rybolovné zdroje, aby se správně řídily tyto zdroje a aby tady bylo také systémové opatření, aby pro um, lov a aby se také mohlo bojovat proti nelegálnímu rybolovu, tak aby se mohl zase rozvíjet rybolov. Ale samozřejmě, že potřebujeme eh, systematické monitorování lovu a všech procesů, k nímž dochází, abychom mohli reálně hodnotit skutečnou opravdovou situaci, abychom mohli na základě toho patřičně rozhodovat. Děkuji. Kyrius eh, Chourau, já... Ένα λεπτό monsieur le président. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Během eh, těch jednání eh, o eh, úmluvě NAFOM předseda Evropské unie, alespoň v té době, měl takovou tendenci trošičku ustupovat a udělat krok zpátky, když eh, se začalo eh, hovořit o tom, kolik by se mělo chytat ryb v oblasti země kolo. Eh, vlastně to znamenalo jakousi formalizaci dohody. To se dalo udělat například tím, že bychom to někam zapsali, nebo že by se to někomu poslalo poštou v okamžiku, kdy došlo k ratifikaci smlouvy NAFO. Co si o tom myslí komise? Mohla by komise možná trošičku podrobněji o této otázce pohovořit? Děkuji. Pan Ferreira na minuty. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, paní komisařko. Multilaterální úmluva je skutečně nesmírně důležitá pro to, aby se chránily rybolovné zdroje a také způsob rybolovu je třeba a, a více spolupracovat s regionálními organizacemi pro rybolov a je nutno, aby skutečně veškerá opatření zde zakotvena byla realizována. Proto anebo prostřednictvím multilaterální spolupráce a také transpozicí různých opatření. Tento fakt ten nemůže komise ignorovat. Lepší kontrolní opatření budou vyžadovat ale další finance a další investice. A proto si myslím, že je potřeba, abychom se zamysleli nad tím, odkud tyto finance získáme. Jestliže eh, mám mít opatření všechny tyto kontrolní eh, opatření, pro společnou eh, politiku rybovolu a také proto, abychom zajistili to eh, nejlepší způsob eh, spolufinancování. Děkuji. Dobrý den, pane předsedo. Na výročním zasedání NAFU došlo ke změně umluvy Prvního první 970 Domnívám se, že je třeba skutečně si ze zásady zamyslet nad tím, jak skutečně zoptimalizovat rybolovné zdroje. Potřebujeme trvale udržitelnou koncepci pro rybolov, abychom mohli zaručit i pro další generace zdravou výživu. Zejména je to důležité pro malé lokální rybáři, kteří se svými rodinnými strukturami musí mít jistotu, aby udrželi konkurenceschopnost jak před velkými, tak také ale před ilegálními rybáři. Krátce řečeno, rybolovní průmysl ano, ale ne v této formě, která by ohrožovala lokální rybolovné struktury. Proto je třeba i pro příští generace zachovat zdravý rybolov. Děkuji. Děkuji mnohokrát. A nyní na závěr rozpravy poprosíme o slovo nejprve paní komisařku. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Já bych ještě jednou chtěla poděkovat oběma zpravodajům za skvělou práci, kterou odvedli a také bych chtěla poděkovat všem poslancům za jejich připomínky a poznámky. Ehm, chápu to, že tato, tyto zprávy jsou mimořádně důležité, protože po těchto pozměňovacích návrzích situace by mohla se skutečně drastickým způsobem zlepšit. Eh, hlavně by to mohlo eh, znamenat zlepšení těch kontrol a také eh, našeho stanoviska ve vztahu k právně zajištěnému, eh, eh, pardon, k nelegálnímu rybolovu. To je problém, který musíme řešit, protože to je v rozporu s udržitelností a to znamená ohrožení našich komunit, které žijí na pobřeží. Pokud by tyto komunity skolabovaly, tak potom Ehm, pochopitelně by to znamenalo pro ně, že pro něž není žádná budoucnost. Proto je velice důležité, abychom měli k dispozici to kontrolní systémy, abychom implementovali všechny tyto pozměňovací návrhy těchto ehm, programů, to všechno by nám mohlo velice pomoci. Dále bych chtěla zdůraznit, že chápu i potřebu mít víc zdrojů a také více financů, abychom mohli implementovat tato nová pravidla. Uděláme eh, všechno pro to, abychom to, toho dosáhli. Pochopitelně to není snadný úkol. Je potřeba eh, si uvědomit, že je eh, hospodářská krize, nicméně uděláme, co bude v našich silách. Mám jenom jednu poslední poznámku která se týká e, procesu spolurozhodování mezi Radou, Komisí a parlamentem. E, pokud chceme e, toto rozhodnutí pozměnit a pokud chceme dosáhnout transpozice do naší legislativy, souhlasím s tím, že tyto regionální organizace Rybářské organizace jsou mimořádně důležité pro plnění naší politiky a je potřeba, aby jejich aktivita byla posílena tak, aby to bylo ku prospěchu rybolovu na celém světě. Také souhlasím s tím, že pokud se nám podaří zajistit implementaci našich eh, principu na celém světě, potom udržitelnost rybolovu bude opět daleko více zabezpečena. Kromě toho vítám všechny ty návrhy, které e, souvisejí s posílením spolupráce. Také e, vítám ten návrh týkající se založení mezinárodního registru rybolovu. Přesto však ale je potřeba si uvědomit, že k tomu ještě bude potřeba udělat hodně kroků. Pokud tedy chceme posílit tuto spolupráci, tuto mezinárodní spolupráci, tak musíme rychlým způsobem implementovat všechna rozhodnutí, která eh, učiní tyto organizace. To je také důvod, proč komise žádá pro více delegované, delegované pravomoci. Eh, pochopitelně, že respektujeme ten proces spolurozhodování. My chápeme, že jsme v novém prostředí eh, v současné době. My chápeme také to, že Rada i parlament a také vy budete rozhodovat o tom, jaké eh, eh, pravomoci můžeme získat v tom delegovaném mandátu. Přesto bych chtěla zdůraznit, že Toto není jediný problém. Eh, jedná se o mezinárodní pověst Evropské unie, pokud by došlo k dalšímu prodlevu Eh, pro, další prodlevě eh, zavedení těchto regionálních organizací do naší legislativy. Potřebujeme mít lepší rovnováhu, potřebujeme mít rovnováhu, s tím souhlasím, rovnováhy mezi těmito třemi institucemi, ale musíme mít také lepší eh, rovnováhu a já sama jsem ochotna kdykoliv eh, o těchto věcech hovořit eh, s parlamentem o tom, jak by všechny, všechno tato opatření mohla být efektivnějším způsobem zavedena do legislativy Evropské unie. Děkuji mnohokrát, paní komisařka. Nyní má slovo pan Valesa na dvě minuty. E, děkuji, pane předsedo. Chtěl bych vám všem, dámy a pánové, kolegyně a kolegové, poděkovat za tuto rozpravu, za tuto diskusi. Vidím, že smýšlíme stejně změny, e, které zavádějí e, tyto korigující návrhy jsou velice důležité. Chci poděkovat paní předsedkyni Fraga za to, že řídila náš výbor, ale především chci poděkovat paní komisařce, protože opravdu je velice příjemné s, vaši, s vámi spolupracovat. Děkuji za tato slova ujištěním, že vidím, že velice dobře rozumíte měnící se dynamice fungování evropských institucí. A třeba, že v tomto případě, co se týče změn úmluvy, my jakožto Evropský parlament eh, se můžeme pouze souhlasit s tím, že budeme ty změny podporovat. Doufám, že od teď spolupráce a jednání už budou probíhat tak, jak to má být, že budou efektivní, rychlé a transparentní. Děkuji vám mnohokrát, paní komisařko, za tato slova a eh, těším se na další dobrou spolupráci. Děkuji. Děkuji mnohokrát a nyní na závěr paní Fraga STV na dvě minuty. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já jsem chtěla říct paní komisařce na základě příkladu eh, z toho posledního nařízení NAFU, které zítra schválíme, není dobrý příklad, protože to, je pra- to, co se stalo, je to, čemu chceme zabránit. Tento návrh komise předložila pozdě, to je za prvé. Za druhé, my jsme od komitologie přešli ke spolurozhodovacímu řízení a je třeba, aby se postupovalo v souladu. Ale od nynější doby článek 48 nařízení, který počítá s modifikací této úpravy v budoucnu pro možnou transpozici eh, dalších eh, evropských normativ, větší část článku Tady jsme svěřili pravomoci Evropské komise a jenom díky kompromisu jsme zachovali alespoň trochu naší pozici. Proto je důležité, aby paní komisařko, já se tady skutečně veřejně zavazuji k tomu, pakliže to nebude v budoucnosti skutečně příhodně fungovat a nedodržili komise své postupy, parlament bude skutečně ochoten revidovat tento společný postup. Domnívám se, že jsme dosáhli již nyní velkého pokroku a domnívám se, že také komise postoupí práva parlamentu v tomto spolurozhodování, které je tak důležité. Děkuji vám mnohokrát, paní komisařko, a jsem přesvědčena, že to bude fungovat daleko lépe, než jako to fungovalo v minulosti. Každopádně nástroje máte v ruce vy, paní komisařko, aby tomu tak skutečně bylo. Děkuji. Děkuji mnohokrát a Děkuji paní komisařce, kolegyním kolegům. Tím jsme uzavřeli rozpravu a zítra ve 12 hodin 30 se bude hlasovat. A nyní se podle programu dnešního zasedání dostáváme k jednominutovým projevům. I když přerušíme nakrátko na jednu minutu. Ano, pouze na jednu minutu, abychom to mohli v celé připravit.